Děkujeme plenární zasedání. Proběhlo protipožární cvičení hned na úvod našeho plenárního zasedání, což je eh, dobré, protože nám to dává příležitost brzy pokračovat v programu. Takže pustíme se do toho. První bod na pořadu jednání je první ze dvou zpráv pana Rabka, je, pokud jde o eh, poslaneckou imenitu pana Viktora Uspaskyče. Catch the Eye této rozpravě nebude probíhat. To rozhodli předsedové politických frakcí. Rozprava je otevřená. První bude hovořit Bernhard Rabkaj jako zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Řekl bych ještě jednu větu k té předchozí diskuze k imunitě pana de magistrise, protože tam jsem také zpravodajem a chtěl bych upozornit na to, že v pořadu jednání k tomu není naplánována žádná rozprava, ale pouze hlasování. Chtěl bych dále upozornit na to, že de magistris celkově eh, má pět eh, řízení a tady jde pouze o jedno a je to relativně nekontroverzní eh, a okamžik Eh, ano, eh, samozřejmě máte pravdu, mělo by to být vše v klidu vysvětleno, žádná politická strana nezažádala o rozpravu k imunitě pana de Magistrise a v této souvislosti tedy eh, se o tom bude přímo hlasovat. Jak jsem už říkal, ten případ, o kterém tady eh, jednáme, to je rozprava na žádost eh, liberálů a demokratů Evropského parlamentu, protože mm, frakce ALDE požádala o rozpravu a právě proto ta rozprava proběhne. Pokud je o pana de magistry, se tam taková žádost nebyla podána a proto budeme rovnou hlasovat. Dobře, dámy a pánové, Čas nám běží, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem to chtěl pouze objasnit, protože eh, tady se na to kolegové ptali. A teď eh, k obhajově eh, parlamentní imunity pana Uspaskyše. Ale o to tady nejde. Pan Uspaskyš nemá žádnou imunitu. Parlament 7. září 2010, to znamená asi před rokem, odňal imunitu panu Uspaskyčovi a tak to trvá a je to prozba pana Uspaskyče na základě eh, nových informací a poznatků, eh, které on, jak se do ní má, by chtěl svou imunitu zpátky. Vysvětlím, oč tady jde. Je vyčítáno panu Uskapkyčovi od litevských eh, trestních orgánů, že kvůli, eh, že, se, že porušil daňové právo a stranické právo v roce 2004 až 2006, kdy byl předsedou své strany Tedy v době 2004 až 2006, to je doba, kdy nebyl poslancem tohoto parlamentu, ale e, byl e, členem svého parlamentu a tehdy mu byla imunita zrušena a potom byl zvolen do Evropského parlamentu v roce 2009 a samozřejmě tím pádem získal novou imunitu. A my jsme se tím museli zabývat. Vyslechli jsme si ho během dvou slyšení a to tady zdůrazňuji, protože se říká, že neměl eh, žádnou možnost prezentovat svůj případ, obhájit se, ale bylo to dvakrát. Dvakrát měl takovou možnost. Vážení kolegové, já nevím, jestli je pan Uspaskyš vinný, ale nevím ani, jestli je nevinný. A on neustále tvrdí, že je nevinný. Já to nevím, ale není mým úkolem, abych to tady stanovoval. A není to ani vaším úkolem o tom rozhodovat. Rozhodnout to musí justiční orgány v Litvě, my musíme rozhodnout pouze o tom, jestli tady jsou dva aspekty, které by znamenaly, že jeho imunita, kterou samozřejmě jakožto evropský poslance má, bude zachována a e, jestli se s ním bude nakládat tedy jiným způsobem než s ostatními občany jeho země. A my jsme dospěli k názoru, že to tak není, že to není ten případ, protože jsou tady dvě možnosti. Jedna ta možnost je, že v takovém postupu Eh, mu bude bráněno v tom, aby eh, projevoval svůj eh, názor poslancem a vlastně, když poruší daňové právo, tak to přece nesouvisí s právem na vyjadřování svého názoru. Druhá věc je, že tímto řízením je jaksi stíhán v rámci své politické aktivity. Nad tím se můžeme zamyslet, ale po zralé úvaze, po dvě, dvou slyšeních, po té, co jsme uh, Eh, se na to dotázali litevských orgánů, tak jsme dospěli k názoru, že tento případ eh, tady nenastal a proto nemůžeme udělat nic jiného, než eh, zrušit imunitu. Kolega Uspaskyč se obrátil na Evropský soudní dvůr, to je jeho právo, tedy je tady to ta první instance a on požádal, aby to rozhodnutí bylo odročeno až do projednání hlavní věci. Evropský soudní dvůr to přijal, ale eh, potom odmítnul ehm, na eh, odmítnul prozatímní rozhodnutí nebo rozhodnutí o prozatímní otázce. A eh, on nyní říká, že jsou nějaké nové poznatky, jako v případě Wikileaks, a požádal, aby toto řízení bylo opět zahájeno a že svou žádost u soudu opět stáhne. A já jsem ho od toho odrazoval. Eh, já jsem ho opravdu naléhavě odrazoval, ale on přesto stáhnul svou žalobu u soudu. A potom jsme opět měli slyšení, opět eh, jsme se tím zabývali, opět to mělo stejné výsledky a dospěli jsme k názoru, že také tady s těmi novými výsledky možná, proto samé, eh, samotné řízení v Litvě to má význam, ale ne proto to naše rozhodnutí, které se týká zrušení imunity. My jsme si to velice pečlivě vyslechli, v různých zasedáních jsme se tím opakovaně zabývali a dospěli jsme k pevnému rozhodnutí, že tady není žádná jiná možnost, protože my tady nerozhodujeme o vině nebo nevině, ale pouze o tom, jestli bude mít privilegovaný eh, přístup a proto tady, tady musíme eh, tu, to politické volné vyjadřování a potom to druhé politické stíhání v uvozovkách, eh, to jsou dvě věci, u kterých nám nespívá nic jiného, než trvat na tom, že imunita je zrušena. To znamená, imunitu mu nemůžeme odejmout, protože tam mu byla odejmuta. To znamená, že bude, zůstaneme u toho mého návrhu, že tedy imunita je i nadále uh, odejmuta. Děkujeme, pomoc, pane zpravodaj. Nyní za politické frakce EPP kolega Tvadeuš Zvěvka. Děkuji mnohokrát, eh, vážený pane předsedo. Je mi velkou ctí být členem výboru pro právní záležitosti už sedm let. Během této doby jsme řešili desítky případů rušení nebo zachování poslanecké imunity. Chtěl bych eh, panům poslancům připomenout, kolega Rabka už to řekl, já to chci podtrhnout. Chci říci, že Evropský parlament se trochu liší od ostatních národních parlamentů v Evropě. Evropský parlament má velice jasná pravidla pro zacházení s imunitou poslanců Evropského parlamentu. A v nich je jasně uvedeno, že imunitu lze obhajovat pouze tehdy, pokud ten daný případ je nějakým způsobem spojen s mandátem daného poslance jakožto poslance Evropského parlamentu. Se vší úctou u pana Uspaskyče, eh, se vší úctou k jeho práci a členství v Evropském parlamentu, eh, proběhla velice dlouhá rozprava eh, na půdě EPP a naše sympatie pro pana Uzbaskyče je jedna věc, nicméně zákon má prioritu před těmito sympatiemi. Vzhledem k tomu, že tento případ vůbec nesouvisí s prací, s prací pana Uzbaskyče jakožto člena Evropského parlamentu, není zde žádný nárok pro e, obnovení jeho imunity. Kolega Rabkaj načrtl eh, situaci v tomto případě a já bych připomněl pouze to, že před více než jedním rokem Evropský parlament imunitu pana Uspaskyče odvolal. Otázka není, zda to bylo správné nebo nesprávné rozhodnutí. My si myslíme, že to bylo správné rozhodnutí. Nyní za eh, liberály demokraty Graham Watson. Děkuji, pane předsedo. Kolega Uzbaskyč je v Litvě velice eh, neobvyklý fenomén. Je to eh, rusky mluvící člověk, který je úspěšný v politice i ve veřejném životě. Jiné politické strany, které jsou ohroženy jeho úspěchem, zahájily žalobu proti němu, která podle mého názoru vypadá jako persekuce. Využívají stát, aby eh, přeměnili jednání nad účetnictvím jeho strany v kriminální případ. Když jsme se poprvé zabývali tímto případem imunity, zdálo se, že je vše jasné a rozhodli jsme se imunitu zrušit. Nicméně od doby jeho odvolání se objevily nové důkazy, ne pouze depeše z Wikileaks, které zmínil kolega Rabkaj, Eh, kde se hovoří o bývalém premiérovi Raspaskasovi v, eh, v tom smyslu, že uznal, že naši kolegové byli křivě nařčeni jinými vysoce postavými lidmi, ale nyní se hovoří o prezidentu Adam Kusovi, eh, který potvrdil to, co se říkalo mnoho let, to znamená, že před pěti lety bezpečnostní služby tlačily na prezidenta aby změnil, aby změnil justici, aby postavil justici do konfliktu s naším kolegem, kolegou. Tehdy Pět kolegů podpořilo do odvolání pana Uzbaskise, devět je odmítlo. Pan Uzbaskis je každopádně cílem politicky motivované kampaně, která jej a jeho stranu má donutit opustit nejvyšší politiku v jeho zemi. Já bych požádal kolegy, aby hlasovali proto, aby jeho imunita byla obnovena. Děkujeme, pane Vocne. Dále za EKR Valdemar Tomaševsky. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové. Toto téma je velice komplexní, ale zároveň je poměrně jasné. Je jasné, že pan eh, Uspaskis je obětí vyřizování účtů mezi politickými stranami. Pan zpravodaj představil názor eh, současné vládnoucí frakce v Litvě. Ale zcela jasně vidíme, že jsou to právě tito lidé, kteří se snaží pana se odstavit z politiky vůbec. To celý ten případ značně komplikuje a je to i důvod toho, eh, že hlasování ve výboru dopadlo tak, jak dopadlo. EPP samozřejmě hlasovala tak, jak hlasovala, protože pan Landsbergis se v tomto případu hodně angažuje. Ale e, podle mého názoru by bolševismus neměl být vedoucí přesvědčením zde v Evropském parlamentu. V tomto případě se jedná o případ jednoznačně politický. Má skupina bude hlasovat e, pro obnovení imunity pana Uspaskise. Děkuji. Nyní za SAD e, Bernard Rapkaj. Děkuji. Já už jsem hovořil jako zpravodaj tímto tématem, jsem se už dlouho zabývat, zabýval. E, to, co teď přichází, podle mého názoru není důvod e, toho, aby se spochybnili výsledky hlasování ve výboru. Já nechci vůbec soudit, jakou roli v politickém životě v Litvě pan Uzbaskis hraje. To není můj úkol. E, není to ani váš úkol, kolegové. Jde nám o otázku, zdá v jeho případě došlo k nespravedlivému procesu nebo ne. A podle mého názoru on prostě ten proces spravedlivý neměl. A pane Tomaševský, vaše poznámky o bolševismu, prosím, eh, to, to, si, to si nechme jinám, protože vás to jedině deklasi, deklasuje. Eh, my musíme jasně říci, že eh, nemáme říkat, jestli je vinen nebo nevinen. My máme říkat, zda byla dodržena jeho práva svobodného vyjadřování nebo ne, zda je politicky pronásledován nebo ne. Ani v jednom případě to není ten případ a tím pádem je výsledkem naší zprávy a našeho rozhodnutí ve výboru to, jak jsme tedy rozhodli a já mohu pouze eh, do, eh, podpořit, abyste v plénu tuto zprávu podpořili. Děkujeme mnohokrát, pane Rabkaj. Tím uzavíráme tuto rozpravu. Hlasovat se bude zítra ve 12.00. Další bod na pořadu jednání je bod naprosto zásadní pro nás, to je příprava zasedání Evropské rady 8. až 9. prosince 2011. Nyní musíme prodiskutovat všechny názory, které